Tyho. A nyní delegace Euro eh, Latinská Amerika, tady už Čimaňsky, již není plnohodnotným členem. Επίσης, έχω λάβει από το Συμβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Další informace. Od eh, Rady jsem obdržela stanovisko k prvnímu čtení a vysvětlení. Kromě toho také stanovisko komise. Eh, ten titulek bude uveden e, v zápisu. Máme teď tříměsíční lhůtu, kterou má Evropský parlament k tomu, aby e, k tomuto zaujal určité stanovisko. To za, tato lhůta začne běžet zítra 3.2.2012. Stanovisko Rady k nařízení Rady a parlamentu k pozměnění nařízení 1290 lomeno 2005 a 1234 lomeno 2007 eh, ve vztahu k potravinám pro eh, lidi zasažené chudobou v Evropské unii. Tak, eh, vážení kolegové a kolegyně, nyní přicházíme k vysvětlení hlasování.